cestující, kteří budou mít co dočinění s nejrůznějšími druhy eh, dopravy, budou mít eh, tato práva. Je zde toto 24-měsíční období, kdy se podniky mohou tomu přizpůsobit a pak už budou všechny tyto podmínky platit. A pak je tady samozřejmě ta vynikající osvětová eh, kampaně, která proběhla mm, pro informování cestujících o právech v letecké dopravě. Já věřím, že to tež bude také platit pro cestující v nás námořní dopravě. Věřím, že ta eh, osvětová kampaň, informační kampaň pro cestující bude stejně vynikající, jako tomu bylo u letecké dopravy. Děkuji. Děkuji vám a tím pádem je rozprava uzavřena. Hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Now we pass, we move on. A nyní přejdeme K doporučení pro druhé čtení zpravodajka Anne Jensen inteligentní dopravní systémy v oblasti silniční dopravy a rozhraní s jinými druhy dopravy. Dávám slovo Ann Jensenové. Má slovo na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, Inteligentní er dopravní systémy, jak by se daly definovat? Jedná se vlastně o všechny možné dopravní systémy, eh, které mm, by mohly zajistit větší efektivitu eh, přepravy a které by byly šetrnější vůči životnímu prostředí. Je to zvláště GPS, které je používáno, mohou to být také eh, systémy mítného. Známe již tyto systémy ITS, ale existuje ještě mnoho dalších aspektů, které se připravují a které nám umožňují mít lepší informace ohledně mm, situace z hlediska mm, času, z hlediska výskytu dopra, eh, mm, dopravních nehod. Máme systém ICOL, to je systém, který automaticky se obrací na tísňové služby, pokud dojde k nějaké nehodě, tak aby pomoc mohla dorazit co nejrychleji na místo dané nehody. V rámci této zprávy již od začátku jsme naráželi na určitou frustraci. Já jsem si kladla otázku, jak definovat tento systém ITS, protože to pokrývá širokou paletu eh, věcí a také šlo o to, abychom zmapovali možnosti těchto systémů. A když jsem byla informována o těchto systémech, tak jsem byla svým způsobem zklamána, že již nemáme eh, tento ITS z hlediska cílů a z hlediska srovnatelnosti například s, leteckým, s leteckou dopravou. Systém by byl funkčnější. Proč nemáme tento systém? Na straně komise a na straně expertů nám bylo vysvětleno, že je to proto, že nemáme normy a specifikace, které by umožnily podporovat využívání těchto systémů podporovat jejich výrobu a které by také eh, zajistily, že by se dalo jednoduše přejíždět z jedné země do druhé, z Göteborgu do Palerma v rámci tedy nákladní dopravy a mm, kde by bylo možné zajistit komunikaci mezi těmito jednotlivými eh, systémy a vyhnout se tak eh, blokování těchto nákladních přeprav. Měli bychom zajistit interoperabilitu. Měli bychom tedy definovat eh, tento systém ve čtyřech oblastech a měli bychom mít šest akčních plánů. Jedná se o to, abychom zajistili informovanost ohledně bezpečnosti, dále zajistit informace o mm, silniční bezpečnosti celkem, potom zajistit systém e-call a jeden důležitý bod mi připadá důležitý a sice, aby řidiči měli náležité informace ohledně bezpečného zaparkování, kde by mohli si zajistit dopředu toto místo, tak aby se vyhnuli mm, napětí nebo stresu. Práce, kterou jsme realizovali, mm, nás eh, navedla na zkoumání praktického provádění těchto systémů. V parlamentu jsme zmapovali oblasti, kde jsou nutné specifické společné normy, ale rada mm, jaksi nepřistoupila na naše návrhy, zvláště z hlediska praktického provádění těchto ustanovení. My jsme stanovili dvě fáze. Nejdříve fázi specifikací, které musí být eh, definovány, a poté se bude hovořit o provádění těchto specifikací. Musím říct, že jsme měli dobrou spolupráci. Chtěla bych poděkovat paní Tykau, panu Kochovi a dalším um, členům parlamentu. Myslím, že tato spolupráce byla velmi úzká. A děkuji také švédskému předsednictví, které eh, vyvinulo značné úsilí pro to, aby mm, návrhy parlamentu byly začleněny do eh, textu. Také děkuji komisi. Komisi, která skutečně napomáhala zrodu eh, tohoto textu a která přispěla výrazně k této společné dohodě. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Jensen. A nyní má slovo Pan komisař Simkalas, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní zpravodajko, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu, především paní Jensen, paní zpravodajce, která se zabývala otázkou inteligentních dopravních systémů, i všem ostatním zpravodajům za vynikající spolupráci. Chtěl bych poděkovat, že jste podpořili legislativní práci komise. Co se týče druhého čtení, tohoto legislativního návrhu bych chtěl opět zdůraznit politickou důležitost tohoto textu. Aplikace tohoto nařízení e-call, elektronické vybírání mítného je velice užitečné pro používání e, řidičů. Je to úspora peněz i času musíme podporovat eh, řešení v oblasti IT. Nicméně takovýto inteligentní dopravní systém je velice pomalý v oblasti silniční dopravy. Služby byly velice často poskytovány velice fragmentovaným způsobem. Nepodařilo se nám zajistit dostatečný pokrok v oblasti používání takovýchto služeb. Z tohoto důvodu komise vytvořila akční plán a návrh pro rámcovou směrnici pro používání těchto systémů v oblasti silniční dopravy a také v oblasti interfejsu s dalšími typy dopravy. Co se týče této směrnice, tak se komise myslí, že se jedná o kompromis, který byl dosažen spolu s radou a zohledňuje celkové cíle stanovené komisí. V tomto kontextu jsem velice rád, že doporučení paní Jensen který bylo přijato také eh, výborem pro dopravu 22. června, vede k přijetí této směrnice, o které se má hlasovat zítra na plenárním zasedání. Komise bude dále tvrdě pracovat na implementaci této směrnice důležité, je, že toto nařízení bude platné jak pro soukromé, tak veřejné společnosti. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Uh, Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, a nyní bych rád předal slovo panu Kochovi na minutu 30. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, vážení kolegové. Konečně mm, tady máme návrh směrnice ohledně zavádění ITS. Víte, že tato směrnice z důvodu rozhraní vůči ostatním eh, dopravním prostředkům má mimořádný význam. Můžu hovořit o nové éře tato směrnice navrhuje koordinovaný eh, a cílený přístup z hlediska velmi rozsáhlého akčního plánu a chce zajistit, aby ITS se stal součástí nových vozitel a infrastruktur. Rozhodující pro spotřebitele je za prvé. ITS musí být eh, povinností, ale není stanoveno ještě kdy. Já bych si samozřejmě přál, kdyby tento termín tady byl uveden. Za druhé, ITS přispívá k tomu, tomu, že doprava bude čistší, efektivnější a že bude poskytovat nové možnosti z hlediska interoperability mezi jednotlivými typy doprav. Dále zajišťuje bezpečnost. Za čtvrté je to optimalizace využití infrastruktur a za páté poskytuje to dodatečné služby z hlediska eh, obchodníků a soukromých osob. ITS by měly být harmonicky eh, zabudovány a měly by být součástí budoucích projektů, tak aby měly být začleněny do programu 2020 protože spustí jistě velmi významný výzkumný program. Je tady požadavek na kompatibilitu mezi existujícím a budoucím systémem. To je požadavek parlamentu. Jménem EPP vyzývám komisi, aby co nejrychleji začala pracovat na specifikacích, také na e a na systému informací a na rezervačních systémech, tak, abychom měli k dispozici eh, systém, který by mohl být zaveden co nejrychleji. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Koch. Nyní má slovo paní Tykau na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo a pane komisaři. Po směrnici o uplatnění ITS v oblasti dopravy a rozhraní s dalšími je velice důležitým krokem v naší práci. Děkuji Eh, děkuji eh, zpravodaji za rozšíření pole působnosti eh, mm, této zprávy a za zahrnutí také toho rozhraní s jinými druhy dopravy. Totiž je tady velice důležitá interakce mezi všemi těmito aktéry, včetně městské dopravy. Evropský parlament požádal už o od prvního čtení o e, širokou aplikaci a také o uplatnění pravidla o ochraně osobních e, dat. Jsou tady dvě oblasti, které by se měly stát e, běžnou normou pro uplatnění. Komise si na sebe vzala závazek rychle schválit specifikace v jasně daném časovém harmonogramu. 2014 eh, by měly být poskytnuty informace na evropské úrovni eh, pro multimodální eh, dopravu. V roce 2013 budou informační systémy o dopravě 2012 poskytnutí zdarma alespoň minimální informace o bezpečnosti 2012 Eh, systém eh, interoperabilní na evropské úrovni a 2012 a 2013 poskytnutí informací a, a také rezervačních eh, o bezpečném parkování nákladních vozů a Eh, bylo to trošku spožděno eh, postupem komitologie a také eh, s ratifikací Lisabonské smlouvy. Specifikace budou tedy schválena delegovaným aktem. To je tady důležitý bod v implementaci celé ITS. Doufám, že komise i členské státy poskytnou potřebné finanční zdroje pro implementaci těchto systémů. Děkuji. Děkuji paní Tykau a nyní má slovo paní Gesine Meissner. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si myslím, že Dieter Koch má pravdu, když uvedl, že u ITS se jedná o novou éru. A v posledních letech jsem viděla, že je možné skutečně, eh, aby eh, dokonce hovořila auta. To je opravdový systém budoucnosti. A eh, nová vozidla budou speciálně vybavena, budou reagovat na překážky, budou svým způsobem informovat také o situaci vzadu za autem, zda se má brzdit či nikoliv. Samozřejmě to zatím není na pořadu jednání, nicméně tato zpráva dala určitý přehled o tom, co již existuje a také určitý výhled z hlediska našich potřeb budoucnosti, z hlediska bezpečnosti, z hlediska mm, odstranění kongece dopravy a tak dále. A poslední bod, který zažívám v Německu v blízkosti Hanovru, tam máme dálnici a máme tam měření rychlosti v rámci právě těchto systémů ITS. To znamená, je tam informace, jakým způsobem přizpůsobovat rychlost, aby tam nedocházelo k zácpám. Takže to právě potřebujeme v budoucnosti. Now the floor. Děkuji a nyní má slovo paní Frida Brepus na minutu 30 sekund. Ano. Eh, Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda, že konečně máme evropský rámec pro eh, ITS. Jak už řekli kolegové, eh, bylo těžké dospět k tomuto výsledku a díky Eh, velkému úsilí zpravodajky paní Jensen po dlouhých jednáních, obtížných jednáních. Nyní konečně můžeme předložit tento výsledek. Velice děkujeme paní Jensen. Eh, když vidíme problémy znečišťování ovzduší a ucpaných silnic, eh, tak vidíme, jak velice důležitá je tato iniciativa. Je třeba nacházet inovující řešení. Evropský přístup je obzvláště důležitý, protože Eh, možnosti ITS budou moci být dobře využívány pouze v případě, že eh, budou využívány systematicky, nikoli rozstříštěně. Eh, pouze když koordinovaným způsobem budou využívány v celé Unii. To je ovšem pouze první fáze. Je zapotřebí, aby komise a členské státy v nadcházejících letech Eh, velice pečlivě sledovali eh, vytváření prioritních eh, os. Máme teď už prakticky 6 měsíců oproti časovému harmonogramu komise pro vytváření těchto delegovaných os. A je Eh, zapotřebí, aby poskytované služby byly, eh, byly dobře používané pro uh, uživatele, aby se snadno používaly a abychom mysleli i nad zranitelné uživatele. Musíme být velice pozorní, uh, protože na tom bude závidět kvalita pro všechny účastníky zpravy. Děkuji a nyní paní Rozbach, minuta 30. Tak, formen. I min bils forud sidder der en lille... Děkuji, pane předsedo. Eh, v mém vozidle mám malý přístroj, který umožňuje um, jak si zaregistrovat průjezd místem, kde se vybírá mítné. Eh, ráda bych byla, kdyby tento systém mohl fungovat i v sousední zemi. To by bylo velice příjemné, protože bych mohla takto snadno cestovat v celé Evropě. A to je právě cíl, ke kterému bych chtěla dospět paní Jensen je to určeno pro všechny ty, kteří cestují hodně v Evropě. Děkuji a za tu velkou práci, kterou si zrealizovala v rámci této směrnice. Tato směrnice obsahuje celou řadu konkrétních a technických záležitostí. A já mohu pouze podpořit význam specifikací, které by měly být začleněny do této legislativy. Myslím si, že tady to vyžaduje některá ustanovení v rámci této směrnice. Ta směrnice je velmi důležitá pro řidiče nákladních automobilů a e, bez této e, legislativy by mm, vlastně mm, bylo, byl ohrožen tento proces. Rada zatím e, s námi plně nesouhlasí a je nutné tedy postupovat krok za krokem. Musíme také osvědčit politickou vůli i v rámci jiných typů dopravy. Děkuji. Now. Děkuji mnohokrát, paní Rozbach. A nyní dám slovo na minutu 30 panu Cakosi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rozmístění těchto inteligentních systémů v dopravě je velice důležité. Tyto systémy musí také komunikovat s různými typy dopravy. Je to skutečně velká výzva pro dopravní politiku v celé Evropské unii. Kolegové hovořili o nové éře v oblasti dopravy a mají naprostou pravdu. Používání ITS napomůže, aby doprava byla bezpečnější, účinnější a za druhé dosáhne našeho cíle, že budeme mít čistší dopravu, která bude šetrnější vůči životnímu prostředí. Co se týče daného rámce pro využívání ITS, bude velice pozitivní pro vývoj ostatních podobných systémů v Evropské unii. Nicméně tento proces do této chvíle není uspokojivý. V tuto chvíli máme minimální standardizaci a je důležité, aby tyto systémy byly co možná nejdříve zavedeny na cestách, na silnicích a jak se uvádí ve zprávě paní Jensen, měli bychom přijmout co možná nejdříve tento návrh, budeme o něm hlasovat zítra, abychom prosadili naše vyjednávání, které bylo velice obtížné, abychom tedy dělali krok kupředu. předu. Pokud bychom měli další zdržení, bylo by to k neprospěchu věci. Děkuji. A nyní má slovo opět kolegyně Ayala Sender na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla velice poděkovat paní Jensen za velice vytrvalou intenzivní práci na tomto tématu inteligentní eh, dopravní systémy. Eh, jde o to, abychom dosáhli lepší kompatibility v této důležité oblasti. V těchto dnech se mohla číst Eh, jak eh, se eh, jeden dopravce v Bruselu snažil získat informace přesně dodávané v čase, v reálném čase, aby vyřešil své problémy. A tady právě to, co navrhuje paní Jensen, bude moci pomoci všem dopravcům všude v Evropě inteligentní eh, komunikace, také přeshraniční. Eh, to všechno by mělo přispět také k větší bezpečnosti. V oblasti bezpečnosti by bylo velice důležité, aby celý systém Equal se rozšířil po celé eh, Evropě. Ten se může rozšířit nejen na infrastruktury, ale ještě dále. Především pokud jde o vozidla, která se používají na venkově, podobně jako v regionu, ze kterého já eh, přicházím, kdy se může dokonce stát, že eh, třeba eh, mm, určitá osoba umře jen proto, že se jí nedostane rychlé zdravotní lékařské pomoci kvůli nedostatečné komunikaci. Dále samozřejmě také podporuji další aspekty, které by se měly dále rozšiřovat v silniční dopravě Systém Galileo to je také platforma velice důležitá pro tento typ služeb. Já čekám, že eh, se to podaří pánům eh, komisařům Kalasovi i Tajanům, protože to přinese velmi slibnou budoucnost. Děkuji. To... Děkuji a nyní dávám slovo paní Rosy na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Lepší řízení dopravy, větší bezpečnost na silnicích, to je zcela zásadní při vytváření inteligentních dopravních systémů. Cílem je vytvořit koordinovaný, integrovaný systém, zajistit kontinuitu služeb, řízení dopravních služeb a Důležité je, jaký to bude mít finanční dopad na nové systémy, protože jednotlivá rozhraní v rámci komunikace budou vysoká, musíme mít integraci těchto systémů je důležité, abychom zajistili také operabilitu, kontinuitu těchto systémů. Bylo by tedy dobré, abychom měli náležité ohodnocení jednotlivých regionálních podmínek dopravy a vzájemné propojení různých typů dopravy, abychom měli mít efektivní uplatnění daného systému. Musíme mít několik hodnocení dopadu, tato směrnice nám také umožní, abychom jednali s místními operátory, aby mohli rychle reagovat v případě dopravních problémů. Děkuji, pane Rosy, a nyní má slovo pan Koza na minutu a půl. Köszönöm szépen a szót magam is szeretném üdvözölni az intelligens közlekedést. Děkuji, pane předsedo. Také já jsem e, velice rád, že by mohly přijít e, inteligentní systémy v oblasti dopravy. Velice by to zlepšilo život e, občanů. Máme tady tři otázky. Za prvé, Musíme se také na tuto věc dívat z hlediska práv cestujících. Tady se Evropský parlament zavazuje hájit práva osob s postižením. Já bych chtěl upozornit na to, že nesmíme ztrácet ze zřetele eh, osoby eh, s postižením také z hlediska zavádění ITS. Eh, při zavádění a uplatňování těchto systémů je zapotřebí brát vždy v úvahu specifické problémy osob s postižením. To je velice důležité, abychom mysleli i na tyto překážky. A dále bych chtěl ještě upozornit, že v některých členských státech stále ještě není studie dopadu, abychom věděli, jaké náklady bude eh, představovat zavedení tohoto systému. Já bych chtěl požádat Evropskou komisi, aby dříve než zavede tento systém, zajistili, že tady budou další specifické zdroje eh, pro zavádění, aby mohly být eh, v zemích střední a východní Evropy také zavádění. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď máme postup ke HDI a slovo má pan Marinesku, prosím. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vytvoření jednotného rámce pro koordinované využití ITS je velice důležitým krokem při modernizaci dopravy. Členské státy musí implementovat koordinaci ITS a to interoperabilním způsobem. Jako zpravodaj si myslím, že interoperabilní ITS je velice důležité pro železnici, především když se bavíme o řízení dopravy. Musíme mít vzájemné uznávání e, typů, homologace, také programů v oblasti informatiky a musíme sladit požadavky prostřednictvím harmonizace stávajících systémů. To by bylo velice pozitivní. Takovým způsobem se vyhneme určitých diskontinuit z hlediska územního plánování. Nyní má slovo pan Kelly. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Můžeme říci, že bychom byli hloupí, kdybychom byli proti návrhům ITS. Zcela jistě v oblasti dopravy. Nemůžeme být proti ITS, musíme vítat tento systém a jak pan Kalas, tak paní Jensen zdůraznili výhody tohoto systému. Pochopitelně vše musí být šetrné vůči životnímu prostředí, musíme zlepšit silniční bezpečnost, náležité parkování, systémy vysledování, to všechno je ohromný přínos pro konečné uživatele. Co se týče bezpečnosti na silnicích, tak bych chtěl také dát důraz na to, aby pomalí řidiči kteří je vedou k určitým nehodám. Zdá se, že dáváme doraz pouze na rychlosti. Na rychlost, na příliš vysokou rychlost. Chtěl bych poděkovat paní Jensen, že pomáhá tomu, aby silniční doprava byla dobře využívána jak pro hloupé, tak pro chytré. Děkuji, pan molto. Pane předsedo, já se domnívám, že definice, komunitární definice mm, těchto typů systému je velice důležitá. To umožňuje eh, používat ITS v různých druzích dopravy. Za druhé, Měli bychom eh, zdůraznit bezpečnost parkování řidičů. A když už mluvíme o bezpečnosti, Měli bychom říci, že mm, řidiči mm, mají příliš mnoho informací a neví, jakým způsobem je používat. I na to musíme dávat pozor, protože na nich požadujeme mnoho věcí a to trochu se zapomíná na to, že musí e, především řídit a to je velmi e, důležitý aspekt. Chtěl bych říci, že návrh paní Jensen je takový, že na jedné straně je vůle jít dobrým směrem, ale na druhé straně musíme dávat pozor také eh, na eh, řízení těchto nákladních automobilů. Eh, Děkuji a nyní má slovo pan Obermajer. Pane předsedo, bezpečná jízda v silniční dopravě Mm, to je velmi důležitá oblast. Mám několik připomínek. Za prvé, návrhy komise, které hovoří o těch gigaline, eh, to jsou ty gigalinky, tak eh, samozřejmě tyto linky by ohrozily evropské silnice. Na to nejsou koncipovány tyto silnice, to by mělo skutečně katastrofální eh, dopady Brennerský průspěch ukazuje, že zde je nutné dávat pozor na bezpečnostní aspekty z hlediska požárů. Měli bychom eh, zabudovat do motorového prostoru zařízení na hašení eh, požárů. Eh, jsou to určité investice, které by zvýšily bezpečnost v tomto smyslu. Děkuji a nyní má slovo paní Ronsuji. Děkuji, pane předsedo. Evropští občané se již chystají na dovolené, budou odjíždět na dovolené, ale bohužel jako každý rok se budou muset připravit na to, že se jim ztratí zavazadlo, že budou mít jejich letadlo spoždění, že Eh, si postihnou podobné věci, na které jsme teď eh, zvyklí. Minulý týden jsem předložila otázku a žádala jsem, eh, aby odpověděla komise, aby došlo k spuštění osvětové kampaně, informační kampaně pro cestující. To je důležité, ale není to dostatečné, aby se neopakovaly takové problémy. Velice často práva cestujících jsou pošlapávána a než se jim dostane náležitého odškodnění, uplynou měsíce, neli přímo roky. Seznámit cestující s jejich právy, to je velice důležité, ale ještě důležitější je prosadit tato práva, respektovat tato práva všude v Evropě a um, zabránit, aby k tomu docházelo. Děkuji a nyní dávám slovo panu komisaři Sim Kalasovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci. Chtěl bych opět poděkovat Evropskému parlamentu paní Jensenové za skvělou práci v rámci legislativního postupu, který vede k přijetí inteligentních dopravních systémů, k přijetí této směrnice. Těším se na důležitou spolupráci při implementaci směrnice ITS Evropský parlament před sedmi lety požádal komisi, aby zavedla důležité prvky v této oblasti, které jsou důležité jak pro soukromé, tak veřejné společnosti. Děkuji a chtěl bych poděkovat za pozornost. Děkuji, pane komisaři, a nyní má slovo paní Anne Jensen, která je zpravodajkou daného návrhu. Děkuji, pan předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům za připomínky, které vyjádřili. Myslím si, že rozprava ukázala, že je tady velké nadšení ohledně této otázky a také velké očekávání z hlediska možných dobrých výsledků. Chtěla bych poděkovat také panu komisaři za tento příslip zpracování této věci a jeho vůli spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty. Vím, že komise navrhovala také spolupracovat s členskými státy v této věci. Existuje velká nervozita na úrovni členských států, protože je tady určité riziko pro členské státy, které již investovaly do ITS a že by tyto státy nemohly mm, naplnit nové normy nebo nové standardy. Díky této nové legislativě vytvoříme platformu, která umožní všem členským státům a všem expertům, aby se setkali s komisí a prodiskutovali všechny tyto otázky můžeme doufat, že praktické otázky a praktické projekty, které budou realizovány, budou charakterizovány mm, porozuměním a konsensuálním přístupem. Budeme pracovat na tom, aby tyto věci se vyvíjely tímto směrem, tak abychom mohli mít k dispozici dokument, který by se opíral o to, co již existuje a který by nebyl dokumentem prosazovaným ze zora, který by byl výsledkem této diskuze. Měli jsme rozpravu v Evropském parlamentu ohledně ITS a kladli jsme si otázku, zda nás tato rozprava činí inteligentnějšími nebo hloupějšími. Takže i to nás přivedlo na to, že bychom měli inteligentně používat ITS. V každém případě je to můj názor. Nemůžeme se pouze spokojit s tím, že vozidlo vám bude říkat zahněte doprava nebo doleva. ITS musí být používán inteligentně. Děkuji, paní Jensena. Rozprava je tímto uzavřena a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. A nyní eh, přejdeme k dalšímu bodu. Je to zpráva Derka Sterkse, ohlašovací formality lodí. Dávám slovo panu Derku Sterksovi na čtyři.